zasedání eh, po 12. Eh, květnu 2011. Máme k dispozici protokol z minulého plenárního zasedání. Máte k tomu nějaké poznámky? Nikdo nemá připomínky, tím je protokol schválený. Nějaké připomínky?